Uh, Dobré ráno, kolegové. Na, naše dnešní schůze je od 9.30 do 11.30 a potom bude následovat schůze koordinátorů až do 12 do 12.30. E, takže v souvislosti s přijetím programu máme tady několik změn. Bod 4 o vytvoření Eurodaku se odkládá a bude se hlasovat v 11.10. Pokud nemáte žádné námitky, tak budu považovat takto změněný program eh, za přijatý. Eh, jazykový režim bohužel dnes není chorvačtina a dánština, eh, galština a chorvačtina nebudou odpoledne. Co se týče přijetí doporučení koordinátorů, Eh, máme eh, další dny schůze 11. dubna od 11. a 27. dubna, ehm, takže souhlasíte s tím? Třetí bod je eh, informace o nařízení o evropském prokurátorovi v pondělí podle článku 86 skupina poslanců si přeje vytvořit posílenou spolupráci o přijetí e, e, nařízení o e, úřadu evropského žalobce. A 16, říká se to 16 členských států, které tedy se zapojily do té žádosti. Bod čtyři to je výbor paperless. My jsme se rozhodli postupovat postupně, aby se přestali postupně tisknout materiály na schůze. Informovali jsme vás svého času o aplikaci online a e-meeting na e-meeting, kde jsou všechny aplikace k dispozici. Už vidíte, že jsme přestali tisknout všechny dokumenty a pouze na žádost eh, se tisknou pouze některé. A po skončení schůzí jsme stejně konstatovali, že tyto materiály nebývají použité, takže proto je netiskneme a ode dneška bude se tisknout pouze program ve všech jazykových verzích a bude k dispozici na, eh, u vchodu. Eh, delegace, které ještě aplikaci e-meeting nevyužívají, tak se s tím prosím seznamte, abyste měli přístup k potřebným dokumentům. A konečně, jestli vám to vyhovuje, jinak pokud ne, tak mi dejte vědět. bod 5, elektronické hlasování. Doufám, že máte připravené hlasovací karty. Hlasovat budeme v 11.10. A konečně schválení zápisu z 27. 28. února 23. 24. května 2016 a 21. března. Pokud nejsou námitky, tak bude považován za přijaté, bod 4 se odložil, pod 5. To je prezentace komise o zprávě o, o aplikaci a, a dele, e, e, o výbušninách a, pre, a prekurzorech výbušnin. E, jedná se o články 14 až 18, které byly projednávány minule, takže nyní bychom dali slovo komisi pro krátkou prezentaci. Takže nejprve pan Dás z komise má pět minut. Vítejte a prosím. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste si udělali čas na tento bod. Doufáme, že boj s hrozbou, kterou představují domadělané výbušniny, je významný v boji s terorismem. Nedávné e, teroristické útoky v Evropě byly realizovány jinými prostředky, nicméně e, jaksi domácí výbušniny jsou daleko preferované, protože jsou jednoduché, dostupné, efektivní, a jejich eh, jaksi niči, nič, zničující dopad se ukázal v Paříži, v Belgii, v Egyptě. Teroristická propaganda na internetu e, zajišťuje lehký přístup k instrukcím, jak si vyrobit bombu pro potenciální teroristy a takzvaný chalifát e, zajišťuje jaksi velký Eh, objem informací o eh, tom, jak postupovat a teroristé, kteří se vrací do Evropy, tak tam je eh, riziko, že oni tyto vědomosti potom chtějí zneužijí tady v Evropě. Proto je důležité se chránit před domácími výbušninami. A snadno pozorujeme, že je potřeba evropský postup eh, pro to, abychom stížili přístup teroristům k těmto chemikáliím. Proto v roce 2013 Evropský parlament a Rada přijali toto nařízení 98 lomeno 2013 o obchodování a užívání prekurzorů výbušnin pro omezení přístupu eh, k těmto prekurzorům aby eh, se stížil přístup k ním a aby bylo lépe evidováno eh, z jejich manipulace. Eh, dále komise přijala zprávu která měla dva cíle. Jednak je to zpráva o aplikaci nařízení a za druhé je to e, zpráva o výkonu delegované pravomoci komise. Musíme si uvědomit, že podle našich kolektivních zkušeností, tedy zkušenost máme zatím krátkou, takže zatím ještě z toho nelze vyvodit nějaké zásadní závěry. Touto zprávou komise chce um, informovat o pokroku, ke kterému došlo v zájmu zajištění eh, prekurzorů výbušnin a dále, eh, jaké jsou výzvy, kterým čelí členské státy a dále snahu posílit tento boj a eh, také v rámci výkonu delegovaných pravomocí. Takže za prvé jsme přesvědčeni, že nařízení Eh, skutečně přispívá k omezení hrozby, kterou tyto domadělané výbušniny představují. Došlo k poklesu absolutního množství eh, prekurzorů výbušnin dostupných na evropském trhu. Ty restrikce eh, je donutili jak si využívat alternativní substance, které nejsou tak nebezpečné, dají se využívat pro eh, domácí eh, užití, ale ne na výrobu výbušnin. Eh, dále se zvýšily pravomoci orgánů činných v trestních řízení pro vyšetřování podezřelých transakcí a v případu krádeže a zmizení těchto surovin. Zpráva také ukazuje, že existuje řada výzev v oblasti implementace nařízení. Pro členské státy hlavní výzva je eh, jak si mít pod kontrolou velice eh, širokou eh, škálu výrobků, včetně běžných výrobků pro domácí, pro použití v domácnosti. Eh, dále kontrolu nad všemi pohyby uvnitř EU a přes hranice. Eh, podstatné je identifikovat veškeré dotčené výrobky a eh, profesionální uživatele. Tam nařízení rozlišuje mezi domácnostmi a podniky a, a, a proto, aby bylo možno identifikovat skutečně podezřelé transakce. Rozsah Eh, pokud by rozsah nařízení měl eh, obsah, zahrnovat i podniky, eh, pak by to znamenalo značné rozšíření. Je to nařízení, které ukazuje, že sice teroristé mají nadále přístup k těmto prekurzorům, a komise proto chce zrevidovat toto nařízení, abychom mohli pokrýt i tyto další hrozby do budoucna. Uvažujeme o tom, zda zpřísnit restrikce a kontroly eh, eh, u eh, nových a již známých substancí bude potřeba některá ustanovení ujasnit a harmonizovat, třeba lepší zajištění jednotlivých kroků a a bude potřeba posoudit eh, také další regulatorní a neregulatorní opatření mm, která se budou týkat všech dotčených aktérů. Ve zprávě také komise využila svoji, eh, svoje pravomoc k, a aktu mm, přenesené pravomoci v roce 2016, co, což je hliníkový prášek, e, nitrát hořčíku a, a, e, a hořčíkový prášek. A, e, stálý výbor o prekurzorech, mm, tam je patrná velká dynamika a úzká spolupráce mezi komisí a členskými státy. Uh, a velice pozitivní dynamika v této oblasti. Komise je eh, odhodlaná k plné implementaci nařízení a pečlivě sledujeme potřebu a případné dopady dalších opatření v této oblasti a těšíme se na úzkou spolupráci s vaším výborem. Děkuji. Děkuji. Teď se ptám, jestli se někdo ze členů výboru hlásí o slovo. Birgit Zippel. Děkuji. Pane předsedo, Jenom abych eh, si to upřesnila, eh, vůbec tím nechci kritizovat. Vy jste se zmiňoval o tom, že eh, vysoká, vysoký počet zpráv poukazuje na zvýšený počet transakcí. Pokud to číslo roste, tak je to proto, že se zvyšuje eh, povědomí o těchto věcech, anebo je to z titulu, že tyto transakce jsou problematické, anebo většina z nich je nakonec eh, legálních, anebo vedou k eh, trestnímu vyšetřování a stíhání. A potom se chci zeptat, jestli byste nám nemohl vysvětlit, ten tomu, že v té zprávě se hovoří o předávání pravomocí, tak jakým způsobem to přesně funguje a v praxi. Ještě někdo se hlásí o slovo, než dáme šanci komisi? Takže to je všechno, pan Das. Děkuji za vaše otázky. My jsme teď svědky celé řady jevů a ta interakce mezi různými faktory Eh, se velmi těžce eh, přesně popisuje, ale my monitorujeme to, že se zvyšuje počet prekursorů a to z části jsou s tím, že hodně ekonomických subjektů aplikuje tato omezení a také proto, že dobrovolně někteří výrobci přestali vyrábět nebo prodávat eh, některé z těchto výbušnin a dodavatelský řetězec eh, nevykazuje nějaké ekonomické ztráty nebo narušení toho řetězce v důsledku těchto změn. Takže dochází k menšímu objemu prodeji, legálnímu, ale současně se hlásí čím dál tím více podezřelých transakcí, včetně některých krádeží, což pravděpodobně souvisí s dvěma faktory. Jednak je tady to větší povědomí, větší bedlivost u těchto eh, ekonomických subjektů jsou opatrnější, abych to řekl jednodušeji. A potom to také souvisí s tím, že tady je větší zájem eh, orgánů činných trestním řízení o tyto jevy. A více se zajímají o té dané ekonomické subjekty. Některé členské státy si také několikrát ad hoc vyměňovaly informace nebo odmítli licence, ale ty informace pořád ještě nejsou systematické a pořád jsme ještě v rané fázi implementace a pravděpodobně budeme mít mnohem jasnější přehled až za několik let. Co se týče přenášení pravomocí, zatím jsme ty přenesené pravomoci využili proto, abychom tam dodali tři eh, ty zmiňované látky k eh, příloze dvě a to bylo učiněno naprosto běžným způsobem na základě žádosti komise, ale ta původní eh, žádost zešla od členských států, od stáleho výboru pro prekursory, kde členské státy chtěly, aby se k seznamu přidali tyto tři látky. Ty návrhy byly běžným způsobem notifikovány Radě a parlamentu a žádné připomínky jsme k tomu neodrželi. Tím pádem to bylo takto schváleno. Děkuji vám. Asi jsem se také změnil zmínit o tom, že jste vedoucí jednotky pro boj s terorismem. Eh, děkuji vám. Kolegové, pokud už nemáte žádné dotazy, tak bych poděkoval komisi za tuto prezentaci a za výměnu názoru. A teď můžeme přejít k bodům 6 a 7, to je návratová politika. Jak víte, komise 2. března přijala doporučení o účinnější návratové politice v EU. Tam jsou obsaženy instrukce pro členské státy, jak se vykládá ta usnesení směrnice o návratu, aby bylo dosaženo jejich cílů. Také s tím souvisí deklarace z Malty z 3. února která upozorňuje na to, aby ta politika byla efektivnější. Tato doporučení jsou potom spojena se sdělením komise o účinnější návratové politice v EU. Tam je obnovený akční plán obsahující konkrétnější eh, kroky, které by měly zefektivnit návratovou politiku. A já bych teď chtěl dát slovo panu Tedrašovi, který má na starosti Doraš vedoucí oddělení pro legální migraci na to politiku, aby prezentoval tato doporučení o návratové politice a obnoveném akčním plánu o návratech. Je tady? V tom případě máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Vážení členové výboru komise, vždycky považovala eh, oblast migrace za oblast, kde je potřeba mít efektivní opatření, kde se musí aplikovat solidarita a kde bychom měli všichni usilovat o efektivnější a humánnější návratovou politiku. A musíme provádět eh, tato opatření jak eh, ve členských státech, tak na úrovni Evropské unie, ale ve třetích zemích. V roce 2015 komise přijala akční plán o návratech. Tam bylo obsaženo 40 opatření, mnohé z nich byly implementovány. Ale tento akční plán byl přijat eh, a větší se implementován ještě před vypuknutím migrační krize. Když se podíváme na údaje, tak je evidentní, že je potřeba tento akční plán aktualizovat. Na jednu stranu počet návratů v posledních letech eh, zůstal na úrovni 35 pokud se podíváme Potom na počet například misí na západním Balkánu nebo do států východního partnerství, se kterým máme dobře fungovající readmisní dohody, tak ta eh, míra readmise je ještě nižší než těch 30 eh, Na druhou stranu ale eh, se blížíme datu, kdy více než těch milion, milion žadatelů o azyl, kteří vstoupili do EU v posledních dvou letech, budou, dostanou finální rozhodnutí o svých žádostech a mnoho z těch žádostí o azyl bude eh, nutně eh, zamítnuto a členské státy musí být připraveny na tento okamžik. Eh, v podstatě i co, o co usiluje náš aktualizovaný akční plán a celý ten balíček, který byl přijat v březnu. My se snažíme zohlednit tuto novou situaci a tu naléhavost vyplývající z toho, jak to teď v členských státech vypadá. A usiluje o to, aby členské státy využily všechny legislativní, operativní, ale finanční nástroje, které mají k dispozici, aby efektivně mohly návratovou politiku provádět. Co tedy tento obnovený akční plán obsahuje? Na jednu stranu si klade za cíl zjednodušit efektivně příslušné postupy, aby se více využívala ustanovení návratové směrnice, Eh, Naše maličko obsaženo doporučení, které eh, podrobně se dívá na to, jak přesně české státy implementovaly a transponovaly příslušnou směrnici a já za okamžik popíšu eh, ta doporučení, která jsou obsažena ve zvláštním dokumentu. Za druhé jsme se dívali na to, jak české státy nebo evropská úroveň by mohly propojit lépe návratovou politiku s tou asilovou politikou s rozhodováním o žádostech o azyl, aby tady byly lepší koordinace a synergie na všech úrovních. A za třetí, akční plán se změní o tom, že bude potřeba dále zlepšovat výměnu informací mezi členskými státy a evropskou úrovní a také s evropskými agenturami, které mají na starosti návraty. Díváme se na stávající informační systémy, které mají k dispozici orgány členských států, díváme se na přístup do těchto informačních systémů a jak by šlo zlepšit přístup k informacím. Za čtvrté, akční plán hovoří o výměně osvědčené praxe, například v oblasti dobrovolných návratů. Potom se hovoří o harmonizaci dobrovolných návratů svědomím toho, že v tomto okamžiku máme situaci, kdy třetí státy si vybírají Eh, jaké nejlepší podmínky dosáhnout u kterého členského státu. Potom se díváme na to, jak si eh, zlepšit spolupráci všech aktérů, kteří se podílejí na návratech, zejména je to Evropská agentura na ostravu hranic, která by měla propracovat mechanismy do konce června, aby se ta situace zlepšila a my také od této agentury očekáváme, že s intenzivní školení eh, příslušníků třetích států, třetích zemí, a to do konce října. A potom chceme nabídnout členským státům 200 milionů euro eh, jen pro rok 2017. A dále se díváme na problémy s readmisí, protože zase ty kroky ve členských státech musí být vyváženy efektivní spolupráci se třetími státy. V tom balíčku se také eh, zmiňují příslušná doporučení. Ta doporučení se opírají o návratovou směrnici a velmi pragmaticky zohledňují mise Cheval, která proběhla ve členských státech v posledních třech letech, a která se dívá na to, jak by mohly členské státy lépe aplikovat pravidla návratové směrnice nevytváříme žádné nové povinnosti na rámec toho, což v té směrnice zůstáváme v těch limitech a v rámci těch pojistek, které již ve směrnici existují. Je také důležité říct, že tady není jedno paušální řešení pro všechny. Směrnice by měla být nebo neměla být eh, vykládána všemi členskými státy stejným způsobem. Jsou tady některá ustanovení, která nejsou relevantní pro některé členské státy, vzhledem k tomu tlaku, kterému doma čelí, ale my se samozřejmě kriticky díváme na ty jejich vnitrostátní systémy, abychom zjistili, co budou potřebovat. Doporučení tedy mají za cíl zlepšit koordinaci mezi orgány členských států, které se mají na starosti návratový proces, potom to, aby byly zajištěné znalosti, odborné znalosti, aby bylo možné rychle reagovat na překážky, které by mohly vzniknout. Potom jde o to, aby se odstranily procesní neefektivnosti při řešení návratu, potom jde o zabránit zneužívání možností, přeskoumat eh, asilové žádosti eh, ve zrychleném řízení, pokud jsou eh, učiněny s cílem zneužít asilový proces, potom jde o zavádění zákazu vstupu pro některé osoby, potom tady máme operativní spolupráci v oblasti dobrovolných návratů, a efektivní výměnu informací. Dva body, které byly vnímány relativně kriticky eh, nevládními organizacemi a o kterých eh, jsme eh, poslední několika týdnů museli intenzivně diskutovat. Bylo doporučení týkající se vazby a potom nezletilých. Nejprve vazba. My teď se snažíme vyjasnit, jak přesně by měla být pochopena návratová směrnice, aby se dobře využívaly všechny dispozice týkající se vazby, ale nezavádí se tady vazba pouze, nebo která by byla samoučelná, eh, spíše se členské státy využívají, pardon, vyzývají k tomu, aby aplikovali příslušná pravidla eh, rozumným způsobem, aby Eh, to stahovali zejména na spolupráci s třetími státy. Tam, kde to je praktické, tam, kde to je možné, tak vazba by mohla být využívána v rámci těch limitů daných směrnicí, aby to bylo proveditelné. Kde rád místní spolupráce s třetími státy nefunguje, tak neočekáváme, že by členské státy neuváženým způsobem používali vazbu tam, kde je evidentní, že ta readmise nebude možná. Co se týče nezletilých, ať už doprovázených nebo nedoprovázených, tak na první doporučení se snaží vyjasnit jejich právní status. My si myslíme, že to je nejdůležitější věc, co je potřeba na eh, úrovni členských států dělat, protože nevyjasněný statut může eh, vést k tomu, že oni uniknou do té šedé zóny, kde jsou potom předmětem zneužívání. Za druhé, naše doporučení hovoří o tom, že součástí toho plného hodnocení, jestli se má navrátit nezletilý, nezletilá osoba do třetí země, by mohlo být také v nejlepším zájmu nezletilého. Zase eh, není možné to aplikovat eh, bez eh, komplexnějšího posouzení ale návrat nezletilého jeho rodině musí být také jedna z těch možností, které by měly české státy zvažovat. Balíček je velmi ambiciozní, velmi komplexní, bude se vyžadovat investice do personální oblasti a bude se také vyžadovat politickou vůli a e, e, komise je připravena české státy v tomto podpořit. Chceme Eh, potom vyhodnotit na konci roku 2017, jak tento obnovený akční plán fungoval v praxi. Děkuji vám, to jsou velmi důležité věci. A teď eh, můžeme dát slovo řečníkům. Děkuji. Já bych chtěla především poděkovat komisi za velice detailní a úplnou prezentaci. Eh, jasně je, je tam řečeno, že jeden z aspektů migrační politiky EU, kde zatím ještě zdaleka to nejsme schopni implementovat, a to jsou právě návraty a vracení. Když se podíváme na statistiky a počty vracených osob, je jich velmi málo z řady důvodů, které byly zdůrazněny a musíme opravdu důraz, klas důraz na to, že všechny členské státy musí spolupracovat tak, aby ten systém fungoval stejným způsobem napříč celou EU, aby nedocházelo tomu takzvanému shoppingu mezi členskými státy, tak, aby ten návratový balíček opravdu platil všude stejně. Třeba v mojí zemi, kde se úspěšně podařilo Eh, uplatnit program asistovaných dobrovolných návratů. To můžeme skutečně mm, předložit jako příklad toho, co se dá udělat pro lidi, aby se vrátili v souladu eh, s jaksi nevyhoštěním, ale tady eh, s těmi praktickými možnostmi, a tam je důležité to, co říkala komise, protože pokud není možná readmise, pokud členský stát na národní úrovni zatím nevytvořil bilaterální dohodu se třetí zemí, tak kde je potom role komise, jak stále žádáme a Evropská rada žádá ve svých závěrech, tak kam, kam se dostaneme. A každé tři, čtyři měsíce se opakuje to, že zatím se ještě toho dost neudělalo. Co se týče agentury pro eh, ostrahu hranic a pobřeží, chce to více eh, důrazu, více cvičení, je potřeba postupovat rychleji, máme lhuty, vidíme v této oblasti také měsíc za měsícem čas utíká a to, co jsme slíbili a to, co bylo politicky dohodnuto, zatím v terénu nefunguje. A co se týče nezletilých, to je poslední, eh, co se týče jejich, jejich právního postavení, to je klíčové. My víme, jaké jsou různé aplikované metody v jednotlivých členských zemích a je jasné, že dochází k velikému zneužívání je příliš mnoho eh, eh, nezletilých, kteří jsou bez doprovodu a jsou obětmi trestné činnosti a komise a eh, Evropská unie, členské státy musí se spolupracovat na tom, jak aplikovat politiku tak, abychom to mohli implementovat tedy účinněji. Děkuji, Birgit. Další. Děkuji, předsedo. Já bych chtěla hovořit o několika aspektech. Někomu se to líbí, někomu ne, ale je pravdou, že otázka návratu je součástí našeho azylového systému. Takže kdo žádá o azyl a azyl nedostane, ten má být vrácený v ideálním světě by se měl vrátit do země původu. Takže první otázka. Ano, souhlasím, pokud hovoříme o návratu. Způsob, jakým to uděláme, tam potřebujeme jasná pravidla aby byla jaksi eh, dodržována důstojnost lidí, aby to proběhlo přijatelným způsobem. Druhá otázka je, zda skutečně vracíme všechny lidi, kteří um, azyl nedostanou do zemí původu, anebo uvažujeme o jejich vracení do kterékoliv jiné třetí země. A proč by nějaká třetí země měla akceptovat lidi, kteří nejsou jejími občany? za to bychom měli platit, ale mám trošku obavu, jaký politický signál pak vysíláme. Není to otázka peněz. My platíme, eh, my, když zaplatíme hodně peněz třetí zemi, ale nejsme ochotni se o ty lidi postarat a chceme, aby se o ně postarala třetí země. Takže když hovoříme o návratech, já bych dala přednost tomu, abychom ty lidi vraceli pokud možno do jejich země původu. A tady je další otázka, kolegyně Roberta Mecola to zrovna říkala a je to pravda, že máme několik bilaterálních dohod eh, o návratu, ale neměli bychom uvažovat o dohodě, eh, o, o návratové dohodě na evropské úrovni. Já si totiž nemyslím, že jestliže jedna země má readmisní dohodu s kteroukoliv zemí původu, takže jedna země má příležitost vracet lidi do země původu a všechny ostatní, všech dva, ostatních 27 tu dohodu nemá a tu možnost nemá. Takže jestli, že hovoříme o evropském asilovém systému, jsem přesvědčena, že bychom také měli mít evropské dohody readmisní a návratové a ne 27 nebo 28 národních readmisních dohod. Pokud chceme vyslat jasný signál, a to je další věc, tak samozřejmě chceme chránit lidi, kteří utíkají před válkou nebo politickou persekucí, včetně mučení, ale nemůžeme stejnou ochranu zajistit lidem, kteří utíkají před chudobou. A musíme, myslím, zajistit, aby e, asilové řízení e, probíhalo právně zdravě, ale e, také rychle. Není možné, aby lidé žili v Evropské unii rok nebo i více a teprve potom se rozhodlo, že se musí vrátit do vlasti. To nikdo nikdy nepochopí. Takže pokud chcete vyslat signál, že můžeme chránit opravdu jenom ty, kteří mají právo na azyl, tak pak musíme na tom pracovat. A já se chci zeptat, zda máte nějaké informace o tom, že by naše členské státy, všechny, eh, se snažili urychlit azylové řízení a zda je urychlují eh, právně zdravým způsobem. Druhá otázka se týká spolupráce třetích zemí. Jakým způsobem zajišťujeme eh, readmisní dohody k zajištění vracení osob, jaká opatření jsme připraveni eh, přijmout různé kroky, protože ty různé země původu se liší, ne, není řeč jenom o restriktivních akcích vůči těmto zemím původu, hovoříme i o změně různých aspektů naší vnější politiky, včetně obchodu, energetiky, rybolovu, jaké strategie existují a zda pozorujete jakýkoliv pokrok v tomto směru. Děkuji, pan Koster. Betonen, já bych zde chtěl zdůraznit, že také v tom přístupu k těm odmítnutým žadatelům o azyl musí také o to, aby ti odmítnutí žadatele mm, měli takové zacházení, které by se opíralo o právní stát a o chartu lidských práv. To musí být základní princip z hlediska chování těmto lidem, jejichž žádost byla odmítnuta. A tady mám některé pochybnosti občas, da se toto dodržuje. Chtěl bych výrazně zmínit dva body. První. Ten úmysl, jak si hmm, dát do vazby některé uprchlíky, jak je to slučitelné s naším principem, podle kterého vycházíme z toho, že je tady prezumce neviny. A pokud tady platí prezumce neviny, tak je to generální princip právního státu, ke kterému se hlásíme jako evropské státy a toto musíme také uplatňovat v praxi z hlediska zacházení s lidmi, kteří jsou uprchlíci a nebo migranti a dostávají se na naše hranice. Druhý bod. Jakým způsobem zacházíme s nezletilými osobami? Tady ten princip musí být následující. Na prvním místě ochrana dětí, právě těch nezletilých. A tady si kladu otázku, jaké iniciativy tady musí být rozvíjeny, aby blaho dětí bylo zajištěno. A abychom zajistili také eh, posílení slučování rodin. Děkuji. Thank you. Mr. Diaz de Mera, please. Děkuji, pan Diaz de Mera. Bueno, <clears throat> muchas gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ten první bod, o kterém tady hovoříme, ten se týká uplatňování návratové směrnice. A také se týká politiky, kterou uplatňuje Evropská komise v této oblasti. Takže jedná se o volání po účinnější politice návratu. To je první východisko. Ale chtěl bych připomenout, že ta návratová politika vyvolala velice důležitou diskusi v roce 2004 až 2009 v tomto legislativním období. A Karlo si na to jistě vzpomene. Tato směrnice mohla být přijata díky podpoře dvou největších skupin Evropského parlamentu, to znamená EPP, která se také opírala o britské konzervativce, a dále díky socialistům v Evropském parlamentu, kteří hlasovali pro, s výjimkou pana Botara a Brels. Takže to bylo východisko v této záležitosti. A je nutné také připomenout, že v té době to bylo předmětem kontroverze. Otázka, kterou bych chtěl jak si zaměřit na zástupce komise, následující. Kolik evropských států převedlo tuto směrnici do svého vnitrostátního práva? Možná si vzpomenete, že pro Řecko to přechodné období bylo nesmírně dlouhé, zvláště z hlediska těch ostrovů. Ale ve skutečnosti Ve skutečnosti tady byl tlak, který byl vyvíjen ze strany občanské společnosti. Před chvíli se tady hovořilo o detenčních zařízeních a nezletilcích. Tady bychom měli možná použít právníky, lingvisty, protože návrat vlastně vůbec se nezmiňuje o tom detenčním zařízení. Hovoří o retenčním správním zařízení a nikoli o vazbě s tím trestně právním aspektem. To rozlišení je velice důležité. Evropská komise a rada se musí dohodnout na používání těchto koncepcí, které jsou určující v oblasti návratové politiky a v oblasti vyhodnocení individuálních případů, protože v této návratové politice, eh, pardon, této návratové směrnici se nehovoří o vazbách. Zatímco dnes zástupce komise hovořil o tomto pojmu, tedy o detenčních zařízeních, o vazebních zařízeních roku 2006 2007 jsme se snažili o to, aby retenční zařízení se opírala o jasné právní základy a hovořili jsme o lhůtě 18 měsíců. Karos hovořil o stejn, eh, pracoval na stejné záležitosti, tak si na to určitě vzpomene. Já bych chtěl vědět, zda po 18 měsících toho administrativního zadržení v rámci retence a v případě, že občan, u kterého jsme neurčili původní národnost, původní občanství a který eh, se nemůže navracet na hranici v rámci bilaterální návratové dohody, jaký osud potká tuto osobu v tomto případě a vzala komise v potaz tyto různé aspekty. Zároveň bych chtěl vyjádřit moje velké znepokojení z hlediska situace nezletilých. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Diaz Demera. To je velice důležitá připomínka. Já jsem se na konci právě chtěl zeptat na otázku týkající se té retenční politiky a ehm, manuál e, komise hovoří o vazbě a vazba to je v kompetenci členských států na rozdíl od té administrativní retence. A, takže já bych jenom rozšířil, co, co jste říkal a zeptal se komise, e, kdy občanská společnost projevila pochyby ohledně této směrnice. A chtěl jsem se zeptat, zda je to tak, že manuál eh, komise uvádí, že se to nemá používat systematicky, tak jak to komise vnímá, jestliže, jak víme, některé členské státy využívají vazbu daleko systematičtěji, zatímco komise toto nedoporučuje. Takže to je vlastně doplňující otázka k tomu, na co se ptal pan Demera. Další pan Raděv. Благодаря, господин председател. Děkuji, pane předsedo. Teroristický útok ve Štokholmu minulý týden a v Berlíně minulý rok dokázali, že musíme mít efektivní a rychlý postup vracení migrantů, kteří nesplňují podmínky pro mezinárodní ochranu. Toto řízení naráží na praktické potíže, ale jedině tehdy, když navrátíme ty, kteří nemají právo zůstat na území Unie, jedině tak můžeme zlepšit ochranu těch, kteří to právo mají. A proto je důležité dobře spolupracovat se třetími zeměmi a mít více readmisních dohod na úrovni národní i, mezinárodní i evropské. Čím méně ilegálních migrantů bez práva na ochranu tady v Evropě bude, čím méně, tím méně bude těch návratových řízení. Takže Bulharsko, které má vnější hranici, e, Unie na svém území se maximálně snaží vracet všechny ty, kteří nemají právo v Evropě zůstat a snažíme se usnadnit život těm, kteří na ochranu mají právo, ale nezvládneme to sami. A v tom potřebujeme solidaritu a potřebujeme expertní pomoc. To je velice důležité pro ochranu vnější hranice s Tureckem. Děkuji. Paní Krepíny, prosím. Președinte, așa cum rezultă și... se că în spațiu public, pane předsedo. Eh, je tady velké znepokojení. Veřejnost kritizuje komisi, protože tady není jasné rozlišení mezi migranty a uprchlíky. Ve veřejné diskusi musíme jednoznačně vyjasnit tuto koncepci a také právo na přístup uprchlíků a přistěhovalců a migrantů. Ten stupeň eh, jaksi dostupnosti nebo přístupu bude vyšší, pokud ta situace bude jasná. A to záleží na dnešní diskusi. Je pravda, jak to řekl náš kolega, ta směrnice byla předmětem diskusí v roce 2004 až 2009, ale nyní žijeme v jiné epoše. Každý měsíc zaznamenáváme nový vývoj. Podívejte se na to, co se nedávno stalo ve Švédsku. A v těchto souvislostech by komise měla předložit nový plán. Ale já si kladu tedy otázku, jak vypadá ten nový plán, jaká dodatečná opatření navrhuje komise v tomto smyslu, aby na jedné straně jsme měli jasná pravidla rozlišující uprchlíky a migranty, jasná pravidla přístupu, pravidla návratu a zároveň je nutné zajistit bezpečnost na území EU. Takže ještě čekám vyjasnění ze strany komise. Ty věci nejsou jasné a pravidla se nemohou uplatňovat jednotným způsobem. A tím pádem budeme mít problémy. Členské státy nebudou vědět, jak zacházet se všemi těmito lidmi, kteří přicházejí. Nevždy máme bilaterální smlouvy s třetími státy, jak to tady zaznělo, také nemáme vždy Eh, jaksi jednotná evropská návratová pravidla. Je tady velká nejistota, takže komise by to měla upřesnit, měla by lépe komunikovat, aby veřejné mínění si mohlo udělat představu o naší politice. Děkuji paní Kiangi, Cecil. Grazie. E, uh, volevo chiedere una... Okay. Já bych byla ráda, kdyby se upřesnila právní záruka a legální přístup. Víte, že možnosti odvolání se snižují z hlediska asilového řízení a to je věc, která mě znepokojuje. Ostatně jde o to, aby se urychlilo a zjednodušilo řízení, eh, které velice často tedy vyústí v repatriaci. Pokud chceme zajistit tyto návraty, tak eh, se vstavujeme riziku, že se budeme měšovat do některých právních eh, aspektů a my si musíme uvědomit, že tito lidé nejsou občany nějaké druhé zóny. Co udělá komise, aby zajistila tato práva? Thank you. My apologies. Děkuji. Další, já se omlouvám, že jsem tady nebyla na začátku. Měli jsme eh, schůzi stínových zpravodajů k jednému dokumentu v rámci Libe. Slyšela jsem, co říkal pan Dias de Mera a když jsme to tady projednávali a jednalo se o těch 18 měsíců e, v případě mimořádných e, okolností a zajímalo by mě, jak často členské státy vidí nějaké mimořádné okolnosti, kdy jsou lidé drženi ve vazbě anebo administrativní retenci. Ten jazyk se liší v jednotlivých zemích a také se chci zeptat, jestli máme informace nejenom o průměrné době, kterou lidé stráví v takovém zařízením před svým vracením, ale také mm, eh, období eh, nebo tu dobu trvání, která je nejčastější, jak to členské státy počítají, protože vidíme na základě cest, které jsme v minulosti absolvovali, že třeba jedna ze členská země v tuto chvíli, ne více, pokaždé vlastně, eh, kdy je někdo přesunutý z jednoho azylové nebo retenčního zařízení do druhého, tak vlastně to vynulují a počítají to od začátku. Takže když stráví 10 dní tu, 20 dní onde, a tak pokaždé se to počítá znovu od nuly. Taky by mě zajímalo, zda členské státy dosáhly nějakého pokroku eh, v v oblasti eh, řízení týkajících se těch, kde není známa jejich eh, státní příslušnost, protože to je problém a jedna, dvě členské země mají nějaké řízení eh, v takovýchto případech. Chce si se zeptat, jestli taková je norma. A potom dále u osob, které nemohou být vráceny, v z důvodu třeba, že člen země jejich původu je nechce vzít zpátky a podobně. Takže jakou politiku eh, budeme prosazovat, zda je ehm, eh, necháme prostě někde ilegálně žít a eh, nebo a zda tedy ty členské státy mají nějaké novější informace a e, pokud ne, tak jestli bychom se tím neměli zase zabývat. Děkuji, Jean. Paní Wonberg, prosím. Tak. I fredags mördade en terror... Děkuji. V pátek terorista zabil čtyři osoby a několik osob bylo zraněno ve Švédsku přestože neměl nárok na to, aby se trvával v této zemi, přesto se mu to podařilo. Jak bylo možné, že tento člověk tam zůstával i nadále? Víte, že máme mnoho politiků a mnoho eh, asociací, které říkali, on je bez dokladů. To se stalo pojmem pro nějakého migranta, který chudák ztratil svoje doklady. A v podstatě, co to znamená? Znamená to, že tento člověk se vůbec nesnažil o to, aby podal žádost o azyl, anebo ta žádost byla odmítnuta. A tento člověk se trvával ilegálně v dané zemi. Vypadá to tak, že migranti prostě se trvávají tam, kde chtějí zůstávat, ale zákon říká něco jiného. V roku 2013 eh, ministr spravedlnosti například konstatoval, že policie se snažila pronásledovat některé osoby, které tam byly legálně. A například e, nedařilo se zmapovat setrvávání teroristy, o kterém jsem právě hovořila. A roku 2014 místo toho, aby bylo možné jaksi vyhostit osoby, které neměly doklady, tak zde byla snaha zlepšovat situaci těch, kteří byli tedy legálně zde. E, to znamená, řešením nebylo hledat e, ty, kteří byli bez dokladů, ale místo toho byla snaha zlepšovat teda situaci těch legálních přistěhovalců. Je otázka, co měl na mysli, co měla na mysli paní Beckström. Jde o to, abychom bránili těmto záměrům o teroristické činy a to vyžaduje spolupráci, to vyžaduje skutečnou reformu asilového systému. V 2013 došlo k reformě dublinského systému a to bylo také selhání. Prosím, nemám už čas. Já si myslím, že to je už jiné téma, no, bychom neměli takto osobně, tak dobře, tak stručně. Eh, Takže, co bychom měli dělat teď? Měli bychom se postarat o to, aby ti, který byla zamítnuta žádost, tak aby okamžitě opustili zemi. A pokud to nebude možné, tak je nutné, aby tyto osoby byly vyhoštěny do země, z které pocházejí. A pokud to není možné, tak pak je nutné skutečně zajistit readmisi. To je priorita. Pani Ekstrom, vzhledem k tomu, že jsem byla tady jmenována švédskou kolegyní, tak bych pár věcí chtěla doplnit. Tak za prvé minimálně mohu říci, že je mimořádné využít tuto příležitost pro zostouzení kolegů v kontextu eh, těch eh, příšerných útoků, eh, ke kterému ve Švédsku došlo, kdy byly ztráty na životech a utrpení, ale Švédsko se rozhodlo, že nenávist E, nelze e, porazit větší nenávistí. Takže nejlepší způsob, jak překonat tragédii, je e, spojit se společně a protože láska je silnější než terorismus a nenávist. A já si myslím, že to je věc, kterou bychom také měli mít na paměti tady ve výboru každý z nás. Dovolte mi jenom připomenout mé kolegyně a všem ostatním, že jsme vyjádřili naši politickou vůli v tomto parlamentu ve zprávě z vlastní iniciativy s holistickým přístupem k migraci, kde 75 eh, evropského parlamentu zdůraznilo potřebu žít to, za co já jsem teď atakovaná, a sice, že musíme vytvořit právní a legální cestu pro žadatele o azyl do Evropy. A to souvisí s bezpečností. To znamená, abychom věděli, kdo k nám jede, odkud je a kam míří. A v této chaotické situaci kdy eh, asilový systém skolaboval nebo vlastně ani nikdy pořádně nefungoval, tak to jsou věci, které nevíme. A to je právě to, co potřebujeme udělat. Takže my se nemáme vzdávat, my musíme využít tuto příležitost proto, abychom společně eh, postupovali v hlubokém přesvědčení, že pospolitost, láska, přátelství, evropský duch překonají všechno to, co jsme tady právě teď slyšeli a také zkušenost z minulého pátku ze Švédska. Děkuji. Thank you very much. The... Děkuji pan Vojtě, poslední řečník. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi za skutečně rozsáhlou zprávu nového akčního plánu. Jehož směrem je efektivní politika v této oblasti. Nicméně tady zůstávají ještě některé otázky. Vy jste hovořil o 20 milionech, které 20 eh, milionech tedy eur, které v roce 2017 eh, budou vydávány na dobrovolný návrat, pokud jsem to dobře pochopil. A tady se vynašuje otázka, jsou to výlučně mm, evropské prostředky, nebo jsou do toho započítány také prostředky, které budou použity těmi národními státy, nebo jsou tady nějaké extra programy těch národních států. A další otázka. Když se říká, že do posud bylo relativně Mm, málo nárokovány tyto prostředky na ten dobrovolný návrat. Tak co to znamená? Jak vysoká musí být ta částka eh, z hlediska návratu, co dostane ten člověk, který, který se dobrovolně vrací? Bude ta částka stejná? A nebo tady bude rozdíl například mezi Řeckem a ten člověk, který se dobrovolně bude vracet z Řecka, dostane jinou částku než ten, který se bude dobrovolně vracet ve Švédsku. Nebo je tady nějaký průměr, který komise v tom akčním plánu bude jaksi podněcovat v tom akčním plánu, tedy v tom smyslu, co by se mělo poskytnout z hlediska dobrovolných návratů. Takže nějakým způsobem si to máme představit. Dostane ten člověk šek nebo hotovost. A nakonec další otázka. Jak komise vyloučí, že tyto osoby, pokud to bude v hotovosti, tak jak se vyloučí, že tito lidé to dostanou a rok později v podstatě budou v jiné zemi podávat žádost o azyl. Jak tedy zabránit tomu, aby ta osoba vlastně tu stejnou prémii na dobrovolný návrat nedostala v jiné zemi, anebo eh, ne, nedocházelo tedy k, k zneužívání tohoto režimu, také v souvislosti se slučováním rodin. Jenom ještě ověřím, eh, že už všichni, kdo chtěli, vystoupili. Eh, paní Veržia. A to už bude skutečně poslední řečník. Promiňte, já jsem váhala, protože jsem zmeškala začátek té diskuse. Byla jsem na AFETu, kde se hlasovalo o přepracovaném znění Dublinu, takže Není možné toto všechno sledovat najednou, nebo je to obtížné. Já bych udělala několik obecných připomínek, protože není možné nereagovat na některá vystoupení. Nejdříve bych chtěla vyjádřit veškerou solidaritu Cecily Wikström a v podstatě všem Švédům v souvislosti s posledním teroristickým činem který udeřil ve Švédsku. Myslím si, že osobní útoky, kterých zneužívají někteří zde, jsou nedůstojné. A tím bych tuto záležitost uzavřela. Já myslím, že je obtížné přemýšlet o těchto otázkách, protože čím dál více se ocitáme v situaci, kterou bych hodnotila jako schizofrení. Na jedné straně Máme většinu evropských poslanců, kteří požadují větší intervence EU a Evropské komise. Na druhé straně máme radu členských států, které chtějí čím dál méně, abychom se míchali do těch jejich drobných záležitostí, pokud to tak mohu říci. A je pravdou, že zatím nemáme evropskou politiku, která by stejným způsobem, jednotným způsobem přistupovala k asilové politice. A pokud nebudeme mít tuto politiku, tak budeme v situacích, které, které budou neudržitelné z hlediska práva obecně. Když se podívám na východní hranici a vidím, že to je opravdový cedník pro některé eh, státní příslušníky, zatímco ta jižní hranice je čím dál více blokována a uzavírána. A přitom tam víme, že existují obtížné situace, válečné a tam je zranitelná právě ta jižní hranice, tak si kladu otázku, co je naším záměrem. Nás upozorňují nevládní organizace, které na nás chtějí, abychom byli více bdělí z hlediska readmisních dohod i v rámci členských států, abychom dávali více pozor na otázku osob, které jsou zpětně navraceny do státu, kde jejich minimální práva nejsou dodržována. A víte, že členské státy chtějí uplatňovat čím dál více návratovou republiku. Viděli jsme to v dohodě s Tureckem, dohoda s Afganistánem a vidíme také, jak to vypadá se zeměmi afrického rohu. Já jsem francouzská a v současnosti bojuji za to, aby Někteří Sudánci nebyli vraceni do Sudánu, jsou z Darfuru, jsou z jižní části Sudánu. Takže opravdu tady je to postaveno na hlavu. A myslím si, že ta komunikace, která byla jaksi sdělena komisí, snižuje vlastně počet těch dobrovolných návratů. Chce za každou cenu urychlit návratové řízení a skutečně chce zvyšovat počet těch, kterým se nepodaří získat azyl. A to nemůže být řešení pokud stále lpíme na dodržování lidských práv a na dodržování práv přistěhovalců a zvláště na aplikaci ženevské úmluvy. Já se obávám, že se vzdalujeme těmto principům čím dál více. Okay, um, could... Děkuji. A teď eh, dáme znovu slovo komisi. Zaznělo tady celá řada příspěvků velmi obsažných. Já vím, že to je mm, velmi důležitá věc pro celý parlament i pro tento výbor. A já bych eh, chtěl, abyste se zaměřil zejména na to, co komise může a nemůže udělat podle eh, této návratové politiky. Já že se tady hovořilo o terorismu, o detencích, o časových útách a tak dále. byl bych rád, kdybyste byl zejména eh, se vyjádřil k těm věcem, které vy můžete ovlivnit, tady byste v tom byl co nejkonkrétnější. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za všechny otázky od členů výboru. Eh, první otázka od několika řečníků se týkala rádmisních dohod a obecně naší spolupráce s třetími státy. Samozřejmě, že bez té spolupráce a bez dobrých radmisních eh, dohod se třetími státy, nemůžeme doufat, že budeme mít nějakou dobrou návratovou politiku. S tím já naprosto souhlasím. A i komisař, když tady byl, hovořil o tom, že to je hlavní část naší práce nebo Evropské služby pro vnější činnost, že se snažíme zintenzivnit spolupráci v oblasti rád misí. A my hovoříme o radmisních dohodách uzavíraných celou EU, ne jednotlivých členských států. Nicméně vždycky to vyžaduje toho partnera k uzavření dohody. Nám se zatím podařilo uzavřít tyto dohody se 17 partnerskými státy a tyto dohody fungují dobře. Přestože máme někdy problémy s readmisí do Pakistánu, ale i teď už ta dohoda funguje eh, v posledním roce přibližně mnohem lépe. Jinak eh, v současnosti vyjednáváme další dohody, nemůžeme čekat žádné zázraky, my využíváme veškerý vliv, který máme. Další otázka se týká toho, jestli eh, využíváme veškerý vliv, který máme. Ano, děláme to tak. A eh, jak víte, v rámci partnerských dohod, zejména s těmi pěti státy, které jsou zároveň takzvaného kompaktu, využíváme různé vlivové mechanismy, kde se snažíme zúročit i další aspekty eh, v jiných oblastech politiky, jako je obchod, víza, abychom skutečně dosáhli toho, že budeme mít kvalitní spolupráci v oblasti readmisí. V posledním měsíci, v tomto úsilí o praktičtější výsledky, jsme také eh, byli svědky velmi inovativních přístupů k readmisi v těchto zemích, které kolikrát nebyli ochotny něco takového podepsat v minulosti. Týkalo se to například Afghánistánu. A tady standardní postupy eh, fungují například i ohledně těch pojistek nebo ochranných opatřeních. Otázka je, jestli jsme spokojeni s současným stavem jednání. Nejsme, doufáme, že se nám podaří jich vyjednat více. Doufáme, že se nám podaří uzavřít tyto dohody, zejména s africkými státy, které jsou zeměmi původu, kde doufáme, že ta spolupráce se zlepší, ale intenzivně jednáme s řadou třetích zemí a doufáme, že v tomto eh, roce se nám podaří více využít těch partnerských dohod. Další otázka se týká asilových postupů a jestli členské státy využívají všechny mechanismy, které jsou k dispozici k tomu, aby zrychlili vyřizování žádostí o azyl. Ano, my to neustále monitorujeme, jak členské státy aplikují postupy a příslušnou legislativu. Je to součástí toho permanentního hodnocení situace, které provádíme. Další otázka se týká návratové směrnice a pravidel pro detenci a ty definice tady byly správně vyjasněny v debatě, šlo také o otázku, jestli ty huty nebo eh, tady ty limity, které jsou zavedeny ve směrnici, jsou dodržovány nebo ne. A jde také o to, kolik členských států tu směrnici vlastně transponovalo. Nejprve k té transpozici. Všechny členské státy skutečně směrnici transponovaly. Nicméně ten způsob, jakým ta transpozice byla provedena, mm, není úplně stejná. Teď eh, už dva roky provádíme mise šengenské mise, které se týkají eh, specificky návratu a na tom základě jsme také sformulovali naše doporučení. V těch doporučeních není nic, co by bylo čistě teoretické nebo mm, pocházelo z nějakého teoretického hodnocení o tom, jak by tu směrnici šlo lépe aplikovat. Všechna ta doporučení pocházejí z eh, našeho praktického hodnocení a z těch misí, které jsme udělali v rámci hodnocení fungování šengenského systému. Způsob, jakým byla změnice transponována a způsob, jakým různé členské státy aplikují například ty časové lhuty týkající se detence nebo retence, byly také součástí toho hodnocení. Ty, ta praxe se velmi liší. My jsme dosud v rámci toho šengenského hodnocení nenašli dostatek důvodu pro to, abychom zahájili řízení o porušování povinností, ale neustále tato možnost je zvažována v rámci těch našich eh, eh, v rámci naší práce, protože my jsme zatím jenom eh, v polovině toho šengenského hodnocení, tedy poloviny členských států. Rozlišuje se správně mezi regulárními migranty a uprchlíky. Ano, my si myslíme, že to rozlišení je jasné v naší legislativě o tom, jak se přistupuje k různým osobám, které požadují mezinárodní ochranu, které pouze nemají doklady v pořádku a na které se potom vztahují pravidla o návratu. Legální postupy nebo versus efektivní návrat. My si nemyslíme, že tady je nějaký rozpor v tím, že nabídneme legální, možnosti legální migrace do Evropské unie. V součinnosti s efektivním návratem je to celé spektrum různých kroků, které bychom byli rádi, kdyby eh, fungovalo v rámci naší migrační politiky. Prostředky na návraty Hovořilo se tady o 20 milionech, ale já bych chtěl vyjasnit, že dosud součástí toho migračního integračního fondu na eh, roky 2014-2020 je to celkem 806 milionů na radmisy a návraty a v roce 19, eh, pardon, 2017 eh, komise vyčlenila dotečných 200 milionů, aby posílila kapacity členských států v této oblasti, takže my si myslíme, že prostředky jsou k dispozici. Orgány českých států o musí zažádat jednak na účely eh, návratu, jak dobrovolných, tak i nucených návratů, kde je to nezbytné. Potom, jestli monitorujeme eh, dobrovolné návraty, to je naprosto validní point. My eh, jsme do našeho systému zabudovali i tento mechanismus, my tomu říkáme balíček reintegrace a dobrovolného návratu. A došlo tady e, k pokroku zejména ve vztahu k zemím, kde reintegrace je citlivá věc. Snažili jsme se zjistit například, jak se daří těm navrátilcům se integrovat do svých komunit. A samozřejmě dlouhodobým cílem je zajistit, aby se znova nevydávali na tu nebezpečnou cestu do Evropy. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme skončili bod číslo 7. Je teď půl 12, eh, nebo je 3, na 12, na 11. Budeme hlasovat. Pardon, eh, v 11.10 eh, budeme hlasovat, takže prosím, pokud nemáte vaše hlasovací karty, tak si pro ně rychle doběhněte. Okay, colleagues, we're going to begin the votes. Take your seats. Takže přistoupíme k hlasování. Prosím, zaujměte svá místa. ready? Jste připraveni? Začneme bodem 8, finanční pravidla pro souhrný rozpočet Unie. Zpravodajkou je Daniel Vioty. A začneme návrhem 15. Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. tak já ještě chvilku počkám, protože vidím, že jeden, dva kolegové teprve přicházejí, takže eh, hlasování stále běží ale dříve či později něco se stane a já za to budu zodpovědný. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 16 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Můj hlasovací přístroj nefunguje. Já jsem hlasovala pro. Dobrá. Takže si zapíšeme, že paní Spinelli hlasovala pro. Je to její návrh. Takže jistě nehlasovala proti. Takže jste se přesilnula? Dobrá. Takže z, zatím stále můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 19, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 1 a 20 hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 21. První část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 21, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 4. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 5. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 23. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 24. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 27. Hlasujeme. Končíme. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 28. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 29. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis, eh, návrh 30, prosím. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 31. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. A 32. Končím. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 36, část první, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 36, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 37, 38 a 39 en blok. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat body odůvodnění, pozměňovací návrh 8, zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh byl přijat, pozměňovací návrh 9, zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh byl přijat, pozměňovací návrh 10, hlasujeme. Končím. Návrh byl přijat. Návrh 11. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A závěrečné hlasování. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 45 hlasy pro, 5 proti a 3 se zdrželi, takže blahopřeji zpravodajce. A nyní přistoupíme k bodu 9. Je to dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Europolem. Pokud pan Dias Temera nechce slovo, můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Chcete něco si na úvod? Ne, děkuji pane předsedo. Je tam pozměňovací návrh paní Sipel, paní Čenisi a paní Petersen a já chci oznámit, že akceptujeme tyto tři pozměňovací návrhy. Thank you very much. Děkuji vám, pane Diaz Demera. Takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a i tento návrh byl přijat. Závěrečné hlasování bude probíhat elektronicky. Zahajuji hlasování teď. Končím hlasování. Návrh byl přijat 51 hlasy proti jednomu a jeden se zdržel. Děk, spla, blahopřeji zpravodaji panu Diazi de Mera. Děkuji vám, kolegové. Tím je konec hlasování i dnešní schůze. A já vám děkuji za účast. Teď máme desetiminutovou pauzu.